Za druhé, pan Mario Borgizio eh, chce obhajovat svou imunitu před eh, trestním soudem v Miláně. Eh, je totiž povolán k řešení určité věci